Okay, friends, uh, we... Dobrá, kolegyně a kolegové, začneme s odpolední částí schůze výboru pro zaměstnanost a začneme s elektronickým hlasováním. Začneme tím, že budeme hlasovat o dopisu k žádosti o využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to jmenovité hlasování, takže zahajuji hlasování k dopisu ohledně Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Zahajuji hlasování, můžete hlasovat a nyní ukončuji hlasování. Dobrá. Takže 36 hlasů proti dvěma. Můžeme pokračovat. Je tady otázka k ústnímu zodpovězení, která se týká iniciativy pro Evropský sbor Solidarity. Pan, já vám dám ještě vteřinku na to, abyste si našli místa a abyste zasunuli hlasovací karty. A nyní tedy začneme s Evropským sborem Solidarity. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Zkontrolujeme to. Takže zbor, Evropský sbor Solidarity. EPP je o jeden hlas více. Takže přijato 23 hlasy pro. Pozměňovací návrh 2. Ne. Dvojka odpadá, když je jednička přijata. Trojka také odpadá. čtyřka a pětka. Tyto pozměňovací návrhy také odpadají, to znamená pozměňovací návrh 6, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. A řekla bych, že je to zamítnuto, ale také to raději zkontrolujeme. Je to přijato o šest hlasů o šest hlasů je pozměňovací návrh přijat. My, my bychom rádi škrtli náš pozměňovací návrh 7, tedy stahujeme návrh 7, prosím. Pozměňovací návrh 7 je tedy stažen. A osmička od zelených je také stažena. Omlouvám se, chtěli bychom stáhnout také osmičku eh, z důvodu konzistentnosti. Devítka zůstává, ale z důvodu konzistentnosti stahujeme také osmičku. Dobrá, to znamená, že tedy máme pouze pozměňovací návrh 9, o tom budeme hlasovat. Je to tak? Devítka tedy zůstává. Dobrá, hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu 9. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, kdo jste pro, stiskněte zelené tlačítko, kdo jste proti, tak červené, ukončuji hlasování. A je to zamítnuto 39 hlasy proti. Pozměňovací návrh 11. 11 odpadá. Pozměňovací návrh 10. Dobrá, hlasujeme o desítce. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Řekla bych, že je to zamítnuto. Bohužel bez mikrofonu. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 14. Budeme o něm také hlasovat? Ano. Dobrá, takže pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Kdo je pro? Pozměňovací návrh 16, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Bylo to podobně jasné, ale přesto zkontrolujeme pozměňovací návrh 16. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování a bylo to zamítnuto 36 hlasy proti. Sednáctka. Odpadá pozměňovací návrh 18. Také odpadá. Tento pozměňovací návrh je kompatibilní se 14. Hlasujeme o 18. Zahajuji hlasování. nyní ukončuji hlasování. Bylo to zamítnuto 26 hlasy proti. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. A nyní ukončuji hlasování. Bylo to přijato 42 hlasy pro. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 21, Dobrá, hlasujeme tedy o celém návrhu otázky. Zahajuji hlasování a nyní ukončuji hlasování. 31 hlasy pro byl návrh otázky přijat, pardon, 39 hlasy pro byl přijat. Prosím, jen velice rychle. Pozměňovací návrh 19. Tady hovoříme o tom, jak se vyhnout duplicitám. Nicméně v angličtině je tam špatné slovo Eh, navrhuji, abychom to změnili v angličtině na duplications, aby se hovořilo skutečně o duplicitách. Dobrá, ponechme to tedy lingvistům, aby to znění upravili. The, what's proceed with our collaborative Yes, we shall proceed with the... Dobrá, budeme pokračovat. Budeme pokračovat ekonomikou sdílení. Začneme kompromisem 4. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací eh, návrh, pardon, kompromis 6. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme pozměňovací návrh 11, zahajuji hlasování a nyní ukončuji hlasování. Bylo to přijato 22 hlasy pro. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Ještě zkontrolujeme pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato 26 hlasy pro. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací, pardon, kompromis 22. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 22. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 23. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 26, tady je to oddělené hlasování o první část, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Řekla bych, že je to zamítnuto, ale ještě to ověříme. To znamená první polovina pozměňovacího návrhu 26. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování a bylo to přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, Řekla bych, že to bylo přijato. Kompromis 11. Pro, proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 31. Tři, pardon, 34. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 10. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 36 pro, omlouvám se pouze první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, řekla bych přijato, ale druhou část ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasujeme tedy o druhé části. Nyní ukončuji hlasování. Bylo, druhá část byla přijata. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 72. Ne, 73. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 74. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 18. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 12. Pro. Proti zdrželi se, přijato. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 103 Tady je ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Hlasovali jste každopádně pro. Pozměňovací návrh 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 109, první část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme si druhou část 109. Zahajuji hlasování a nyní ukončuji hlasování. Ano, bylo to zamítnuto o dva hlasy. Můžeme pokračovat pozměňovacím návrhem 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 112. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 116. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 32, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 31, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 134, kdo je pro? Omlouvám se, přeskočila jsem pozměňovací návrh 133. Kdo je pro 133? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní můžeme pokračovat pozměňovacím návrhem 134. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme si návrh 134 takže ověřujeme 134. Nyní ukončuji hlasování a bylo to přijato o jeden hlas. Pozměňovací návrh 135, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 138, kdo je pro, Chcete, abychom ověřili 136? Omlouvám se, 136 odpadá. Takže chcete si ověřit 135, je to tak? Dobrá, takže ověříme si pozměňovací návrh 135. Dobrá, je to elektronické hlasování, takže je zahájeno. Všichni jste hlasovali? Dobrá, takže ukončuji hlasování. A bylo to přijato o jeden hlas. Takže 138, pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 139, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 151, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Dobrá, budeme tedy hlasovat o celém stanovisku tak, jak bylo pozměněno. Zahajuji hlasování a nyní ukončuji hlasování. Bylo to přijato 38 hlasy pro, jeden hlas proti a 8 se zdrželo. Děkuji zpravodajovi a děkuji vám za spolupráci.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 k návrhu 27 a 28 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 29, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 30 pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se, řekla bych, přijato. Teď Návrh 37 na stránce 4. Návrh 37, kde pro? Proti zdržel se zamítnuto, návrh 38 pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 39 pro, proti, zdržel se přijato, společně návrhy 4 a 40, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh č... It was rejected. Eh, and we... To bylo zamítnuto. Jdeme na návrh 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 46, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 6, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Návrh 7 a 47 společně, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto, ale to zkontrolujeme, takže návrhy 7 a 47 najednou. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. Přijato. Návrh 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 54. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 8, kdo je pro, omlouvám se. Hlasujeme o návrhu 57 a 59 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 9 a 10 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrhy 56 a 58 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto řekla bych. Návrh 60 a kontrola návrhu 11. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Je to zamítnuto o dva hlasy. Návrh 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 12. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kontrola návrhu 13. Zahajuji hlasování a končím hlasování a je to zamítnuto. Návrh 14, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 61 odpadá. We go to amendment 62. Návrh 62. Kontrola čtrnáctky, zahajuji hlasování ke čtrnáctce, končím hlasování ke čtrnáctce a je to přijato o jeden hlas. Návrh 61 odpadá, to je korrigendum. Aha, to byla chyba na hlasovacím seznamu, víte? Takže jdeme na návrh 62. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? No já to nevidím. Takže zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 25 pro 19 proti. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Kompromis, totiž návrh 63, kdo je pro? Proti, zdržel se, řekla bych, že přijato. Návrh 16 a 17 společně, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 64, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 66, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 68 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 67, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 69. Hlasujeme o tom? Aha. Takže kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Návrh 70. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. 73. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. Návrh 71. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto 172. 72, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď tedy eh, úvodní ustanovení, návrh 18, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 19, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 21, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 22, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 23, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 24, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 25, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh od pana Kalve Šambona. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. A teď hlasujeme o návrhu stanoviska v pozměněné podobě. Je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování a končím hlasování. 39 pro, 1 proti, 8 se zdrželo, takže přijato. Tak a děkujeme za dobře odvedenou efektivní práci panu navrhovateli. A teď další hlasování. Děkuji vám. Digitalizace evropského průmyslu. Je to eh, Zpráva paní Laurestan, kompromis S, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, kompromis H, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, kompromis G, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, kompromis J, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, kompromis I, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, Návrh 29, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 32, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 33, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis M, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 44, kdo je pro, proti, zdržel se, řekla bych, že to je zamítnuto, ale zkontrolujeme 44, prosím. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 26 pro, 21 proti, přijato kompromis N. Kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis O, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 65, to je ústní změna. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato. Kompromis Q, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 67, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis R, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis V, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis U, kdo je pro, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Návrh 78, kdo je pro, proti, zdržel se, řekla bych přijato, ale raději to zkontrolujeme, takže 78. zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to přijato. 25 pro 21 proti. 79, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis Y, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis dvojité V, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis Z, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 87, pro, proti, zdržel se přijato, návrh 88 pro, proti, zdržel se kontrola 88. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis AA, kdo je pro? proti, zdržel se přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď tedy závěrečné jmenovité hlasování o návrhu stanoviska v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. A teď končím hlasování. 43, 1, 43 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme paní navrhovatelce která odvedla fantastickou, zajímavou práci. Uh, ah, tak a ti z vás, kdo neutíkají, budou pokračovat. The point 17 pokračovat bodem 17. Finanční pravidla vztahující se na souhrný rozpočet Unie. Přičemž počkáme, než se uprázdní sál, aby bylo klidněji. Okay, friends, uh, uh, if you, uh... Tak přátelé, pokud nechcete poslouchat další bod na pořadu jednání, který je velice důležitý, finanční pravidla vztahující se na souhrný rozpočet Unie, tak buďte tak laskavi a běžte pryč. V tichosti, prosím pěkně. Eh, protože já dám slovo panu navrhovateli, panu eh, Lavrieux. Eh, prosím, mluvte hlasitě, je zde hlučno. Sorry, friends, but... Přátelé, ale nezlobte se na mě. Buďte tak laskaví, dejte panu navrhovateli šanci, abychom si ji mohli vyslechnout. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh stanoviska, o kterém jsem měl tu příležitost hovořit eh, 28. února letošního roku, je součástí průběžného eh, hodnocení víceletého finančního rámce eh, v rámci návrhu nařízení na tzv. souhrné souhrný návrh. Náš výbor dostal kompetenci ke čtyřem různým článkům a to článek 263, eh, dále článek 266, který se týká Evropského sociálního fondu, dále 271, který souvisí s Fondem pro přizpůsobení se globalizaci a článek 273, který se eh, týká fondu EFRR. Ostatní články nespadají do působnosti našeho výboru a proto se jimi zabývají jiné příslušné výbory. Mé stanovisko respektuje osy toho návrhu, který nám předložila komise, zejména pokud jde o zjednodušení, které by podle mě mělo souviset s účinnější flexibilitou evropských fondů momentální pravidla, která řídí tyto fondy, jsou příliš složitá a představují administrativní zátěž jak pro správce, tak pro příjemce těchto fondů, což jsou zejména občané a střední a malé podniky. Zpráva účetního dvora Evropské unie vyzněla zcela jasně, a nabádá k většímu a širšímu využívání možnosti zjednodušeného využívání nákladů. Umožňuje to nižší chybovost ze strany správců fondů a zvyšuje to přístupnost a dostupnost evropských fondů. Lepší znalost těchto fondů eh, představuje velkou politickou příležitost, protože dává členským státům i podnikům a občanům nové možnosti. Všechny návrhy, které navrhujeme v stanovisku, jdou právě tímto směrem. Článek 263 se tedy týká evropských strukturálních a investičních fondů, kdy se snažíme zlepšit program těchto fondů. Nemělo by se to týkat pouze roku N, ale N plus 1, tak, aby bylo lepší, možné lepší financování mikropodniků. Dále rozpočet ESI eh, fondů by neměl být eh, distribuován tak striktně jako dosud, ale měly by tam být určité minimální stropy. Další návrhy se týkají eh, rozšíření možnosti používání zjednodušeného vykazování nákladů, tak aby došlo ke snížení chybovosti. Rovněž se snažíme o zvýšení eh, těch finančních stropů na 150 tisíc eur, zatímco momentálně je ten strop ve výši 50 tisíc a komise navrhuje jeho zvýšení na 100 tisíc eur. Rovněž eh, se pokouším zavést výjimku z těchto stropů, pokud jde o státní podporu. Domnívám se, že tato výjimka takzvaně de minimis by měla být prosazována právě Evropským parlamentem, tak aby to bylo sladěno s finančními stropy pro fond pro vyrovnání se globalizaci. Domnívám se, že by to mělo pozitivní přínos pro některé naše regiony, zejména eh, pokud jde o francouzský region, ze kterého pocházím. Dále, Fond pro přizpůsobení se globalizaci Tady navrhujeme, aby bylo možné podat žádost také pro skupinu podniků, které pocházejí ze stejného odvětví nebo ze stejného regionu. Rovněž chceme, aby byla zkrácená lhůta na přidělení dotací z tohoto fondu, aby to bylo eh, sníženo na pouhých sedm dní. Dále pokud jde o 273, fond EFRR, Tady opět se snažíme o zvýšení finančního prahu na 50 tisíc eur. Rovněž jsem se pokusil pozměnit článek 265, který nicméně spadá do působnosti výboru REGI a ne do oblasti působnosti našeho výboru. Tady se opět snažím pozměnit ty výjimky de minimis, tak aby byly všem Evropanům přístupnější investice. Podle nás je nezbytné revidovat eh, celkovou politiku a základní orientace, protože je velice často třeba zohlednit realitu v některých regionech. Domnívám se, že tato revize je skutečně potřeba tak, aby evropské fondy byly jednodušší a flexibilnější, jak při žádostech, tak při společném využívání. Těmito principy jsem se snažil řídit ve svém návrhu stanoviska. Velice rád si vyslechnu vaše názory i vaše pozměňovací návrhy, které, tuším-li správně, můžete předkládat až do 28. března. Jsem přesvědčen, že se nám podaří najít nejlepší řešení a podaří se nám dojednat co nejlepší změní tohoto souhrného návrhu. Takže se těším na rozpravu, která proběhne. Málem jsem řekl, že ti nejlepší tady zále zůstali, ale na poslední chvíli jsem se včas zastavil. Eh, Děkuji vám. Slovo má pan Pirinsky. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. I já bych chtěl poděkovat panu eh, zpravodaji, panu navrhovateli za jeho eh, stanovisko. Zaměřuje se totiž na hlavní otázky, které jsou problematické v tom návrhu eh, komise, přičemž máme vážné obavy ohledně jak toho prvotního návrhu, tak co do Eh, tedy eh, celé řady našich pozměňovacích návrhů. V první řadě, paní předsedající, ta všeobecná prezentace tohoto návrhu, tedy to, že zkrátka se mají věci zjednodušit a má být větší flexibilita, a tím pádem, že to je tedy technická otázka, to je něco, s čím zcela nesouhlasíme. Eh, myslíme si, že tento návrh je e, spolitizovaný, je to politický návrh, protože zahrnuje e, významné změny, co se týká kombinace fondů a transferu, což nejsou technické otázky, ale jsou to par excellence otázky politické. To znamená, na co si vsadíme. E, konkrétně za to když se vrátím k otázce článku 265 v souvislosti s článkem 125, tedy článek 125, transferové prostředky pro nástroje stanovené eh, v tomto nařízení nebo v sektorově specifických nařízeních. To je článek nebo paragraf, který by měl být podle našeho názoru odstraněn, protože ten pojem transferů je naprosto mimo kontext flexibility a zjednodušování. A vlastně předpokládá transfery fondů z existujících programů do nově vytvořených svěřeneckých fondů. S tím tedy, že se to může dít podle příslušných nařízení, které eh, takové doložky obsahují. Souvisí to také s článkem 38, který se mi vkládán jako nový článek, který se zabývá eh, tou součástí strukturálních investičních fondů, který, které mohou být přesunuty do jednoho nebo více nástrojů vytvořených finančním nařízením. A i toto je podle nás zcela mimo kontext toho údajně eh, jednoduchého návrhu, který cílí na flexibilitu a zjednodušování. Co se týká těch čtyř fondů, které jsou v přímé kompetenci našeho výboru, zde bych nejprve rád zmínil eh, EASIF, to znamená Fond pro eh, zaměstnanostní a sociální inkluzi, přičemž zde se navrhují indikativní procenta těch tří os EAFSI a eh, odstraňují se indikativní procenta pro ty tematické osy. To je vysoce nepřijatelné pro nás. Podle nás by to mělo být zamítnuto. Chybí tomu opodstatnění, nedá se to podpořit a omezuje to roli parlamentu eh, v rámci stanovování priorit Unie v programu EAFSI, což je naprosto nepřijatelné. Co se týká evropských sociálních fondů, kromě toho, že zde chybí opodstatnění u článku 13 a 14, není jasné ani to, jak ty úpravy přílohy 1 usnadní přístup k Evropskému sociálnímu fondu pro konkrétní cílové skupiny. Vzhledem k určitým obavám ohledně relevantnosti tří indikátorů vyjádřených zúčastněnými stranami, eh, tedy bez ohledu na to, pokud toto bude upraveno, pak je potřeba velice pečlivě zvážit, zda to vůbec máme dělat. My vážně pochybujeme o tom, že je potřeba na to šahat a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Tady to je navýsost sporné, eh, že bychom měli souhlasit s, tou navrhovanou, eh, s tím navrhovaným smazáním existujícího mechanismu v článku 15 odstavec 2, co se týká řešení neschod prostřednictvím trialogu mezi parlamentem a radou. Opět se to dotýká eh, pozice parlamentu. No a nakonec ten fond pro ty nejvíce zasažené. Eh, celá řada těch návrhů cílí na zjednodušení, ale vyžaduje si dodatečnou diskusi. Změna terminologie v článku 42 bod 3 eh, způsobuje potřebu diskutovat o celé terminologii nového finančního nařízení a jeho dopadech pro sektorální nařízení. Paní předsedkyně, tedy to jsou ty naše hlavní body. Samozřejmě jsme připraveni spolupracovat se spravodajem, s navrhovatelem. Ehm, nicméně pro nás je naprosto celkově nepřijatelné představit změnu politiky pod rouškou pouze technických úprav. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Tribinsky. Paní Trebezius, ta tu není, Nahrazuje ji nikdo, někdo z ECR? Nikdo. Takže jdeme na Alde a Jasenko Selimovič. Děkuji, paní předsedající. Rád bych poděkoval panu navrhovateli za představení pozměňovacích návrhů a stanoviska, které je podle mě dobré ve své podstatě. Mně se líbí záměr komise dosáhnout větší flexibility a většího zjednodušení. To je ten způsob, jak by se ty fondy měly správným způsobem využívat. Vidím zde ten problém, který byl zmíněn s těmi transfery fondů, ale nevidím to tak, že by to bylo mimo rozsah tohoto návrhu. Myslím si, že to naopak zodpovídá tu otázku, kterou jsem chtěl vlastně sám položit, totiž eh, přeskum výkonnosti víceletého finančního rámce v první polovině tohoto programovacího období zdůrazňuje celou řadu nových krizí a priorit, které za posledních několik let vznikly. Mimo jiné jsou to migrační a uprchlická krize, vnější eh, naléhavé situace, otázky vnitřní bezpečnosti, krize v zemědělství, neustále vysoká nezaměstnanost, zejména mezi mladými lidmi. A myslím si, že v tomto případě bychom měli změnit prioritu těchto fondů. Ty možnosti transferů jsou jednou z možností, jak můžeme dosahovat lepšího, lepší změny designu těchto fondů podle krizí, jakým čelíme. Nevím, jak to může být pro EU škodlivé. Za další, myslím si, že bude rozhodně se kone, potřeba se dostat konečně ze situace, kdy někdo dostane x euro, polovinu musí dát někomu dalšímu a tím splní administrativní požadavky. Protože taková je aktuální situace. Myslím si, že je s tím potřeba skoncovat. Před několika měsíci jsme mluvili o všech těch administrativních závazcích, které musíte splnit, abyste vůbec měli nárok na nějakou dotaci. A když to vidíte všechno pohromadě, tak to je skoro jako e, umělecké dílo. To je v podstatě epitom šílenství. Takže já jsem jednoznačně proto, abychom zjednodušovali pravidla, která platí, a abychom zjednodušovali způsob fungování fondu. V neposlední řadě, co se týká Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, já samozřejmě podporuji ty pracovníky, kteří přišli o místa kvůli globalizaci. Myslím si, že zde musíme být velice citliví vůči tomuto tématu ať už jsme z kterékoliv politické strany, protože eh, když to nechceme řešit jako populisté nebo někdo, kdo toho zneužívá, musíme eh, třeba jako jsem to zažil já, používat tento fond ad hoc, eh, kdy se neustále přebíhá mezi několika věcmi, v podstatě řešíme už tragédie, které se staly. Já si myslím, že bychom měli koukat více do budoucnosti, měli bychom se snažit tento fond využívat k boji s katastrofami, které teprve nastat mohou. Je potřeba nějak řešit ten problém globalizace v budoucnosti. A v tomto smyslu předložíme určité pozměňovací návrhy eh, a budeme se v nich snažit eh, ptát se na otázky ohledně revize priorit využívání fondů. To je zatím vše, děkuji. Děkuji. Jo Pimenta López tu není. Zastupuje ho někdo? Monika Vana tu také není. Zastupuje ji někdo? Ne. EFDD nemá uvedeno vůbec nikoho a tím pádem má slovo Dominik Marta. Merci. Děkuji. Takže našemu drahému příteli teď odpoví populista. Na jehož otázky se domníval, že už odpověděl. Nicméně, pokud to chápu správně, tak je to všechno vaše chyba, pane. Drahý pane navrhovateli, paní předsedkyně, já vás žádám o to, abyste předsedala této schůzi tak, jak je potřeba. A skutečně nechci, aby na mě, útočil, aby na mě kolega útočil. Já vás žádám, paní předsedkyně, abyste se řídila řádem. A já zase, paní předsedkyně, žádám, abyste eh, mě neustále nepře... abyste mě neustále nepřerušovala. Je pravda, že ve výboru je potřeba se na navrhovatele obracet nebo na poslance obracet prostřednictvím předsedy a ne přímo. Já zase, pane kolego, žádám o to, a eh, taky se odvolávám na eh, jednací řád, protože vy jste mě přerušil. Nežádal jste o slovo, nebylo vám uděleno. Pane Dominiku Marténe, pokud někdo v tomto parlamentu použije slovo populista, tak si to každý musíme přebrat po svém. Jsem já populistka? Myslím si, že nejsem. Vy jste se rozlobil. Nezlobte se na mě, paní předsedkyně, ale tohle, takhle to nejde. Vy se prostě neustále někoho zastáváte, přidáváte se na něčí stranu já vás, paní předsedkyně, žádám, abyste odešla ze sálu, abyste opustila sál, protože kolega mě označil za populistu a já, když ocituji jeho jméno, tak mě přeruší. Takže já vás žádám o to, abyste nikomu nestranila, protože to děláte systematicky. Tak, eh, podívejte, dámy a pánové, máme dvě možnosti. Buď budeme pokračovat ve schůzi řádně, anebo vy půjdete pryč, pokud se nedokážete chovat podle toho pravidla. Ale... A koho mám teda respektovat? Kolega mě přerušil. Přerušil mě a je to v záznamu, paní předsedkyně, je to, je to v záznamu, on mě přerušil. Eh, já jsem předsedkyně a mě slovo brát nebudete, prosím pěkně. Když mluvil kolega, já jsem, já jsem ho nepřerušil a já musím říct, že vy tady neustále někomu straníte. Já vás žádám, abyste opustil sál. Ne, to on mě přerušil. Ne. Klidně mě nechte vyvést, je to všechno v záznamu. Klidně mě nechte vyvést. Hey. Eh, pane navrhovateli, máte slovo, prosím, pokračujme v debatě. Paní předsedkyně, já už nemám moc co dodat, pouze jsem reagoval na poznámku pana Pirenského. A asi se s ním budu muset ještě jednou sejít a respektive rád bych se vrátil k některým poznámkám, které tady zazněly a stále zaznívají. Já jsem pouze panu Marténovi, který velice dobře ví, jak se vyslovuje mé jméno, protože on ve svém vystoupení upozornil na to, že eh, je to v záznamu, takže v tom záznamu je i to, že se nemenuju Lavrie, ale Lavrie, a proto jsem jej upozornil. Já jsem na něj nechtěl žádným způsobem zaútočit. Je mi to velice líto, že to takto vyznělo. Já mě samozřejmě zajímají veškeré poznámky k věci, který si pan Martin určitě připravil a které přece jen vyjadřují názor některých europoslanců. Já, jsem, já si je velice rád vyslechnu, tak abychom společně mohli hovořit eh, k věci. A tyto, eh, tyto útoky si prosím nechme na plenárku, kde bude ještě více diváků a kde to bude také v záznamu. Pokud bude mít někdo nějaké poznámky ke věci, tak já jsem samozřejmě všem k dispozici a pokud eh, pan Martin přijde s nějakými konstruktivními návrhy, tak Pravděpodobně se na nich neschodneme, protože nejsme členové jedné frakce, nicméně i tak eh, budeme moci spolupracovat, takže jakmile opadne tohle napětí, které tady momentálně zavládlo, tak jsem přesvědčen, že stejně jako s ostatními kolegy europoslanci i my dokážeme spolupracovat. Já teď dám slovo komisi. Paní Grisár, pokud se nepletuje mezi námi, vemte si slovo. Voilà. Paní předsedkyně, já myslím, že to všechno, že už to stačí. Já jsem teď neřekl nic agresivního, nic útočného a to, co teď řekl kolega, jenom protože tady kolegyně si dovolila se mnou souhlasit, tak uh, okamžitě zaútočil a uh, řekl, pokud bych to měl nějak parafrázovat v češtině, řekl něco jako kamarád taky rád a všechno to bude v záznamu, takže uvidíte, že to nejsem já v tomto sále, kdo tady neustále provokuje. Já myslím, že tohle už opravdu stačí. Doufám, že příště to bude lépe. The... Tak můžete dát, můžeme dát, myslíte, slovo komisi. Rádi bychom si vyslechli i jejich komentáře. Euh, la commission a, a bien pris note des commentaires komise vzala na vědomí eh, vše, eh, komise vzala návrhy diskuzi, která tady zazněla a budeme se těšit na pozměňovací návrhy. Děkuji. Jutta Steinruck. Steinruck. Děkuji. Pro ty, kteří tady nebyli v posledním období, eh, já jsem byla zpravodajka pro program EASY a můj dojem je, že tady nejde o větší efektivitu, jde o to, že komise dělá ty nepohodlné návrhy k systému EASY a zavádí je zde jaký, jakými si zadními vrátky. E, tento parlament v nevýdané jednotnosti změnil původní návrh komise. V návrhu tam byly ty procentní sazby e, pro programy Progress, e, vytváření pracovních míst, Eh, zavádění sociálně příznivých pracovních podmínek, mikrofinance, mikroúvěry pro sociální podniky, EURES, program mobility a jde o posílení přeshraničních partnerství. My jsme je pevně stanovili a teď to komise tímto návrhem chce vrátit do toho původního návrhu, který parlament s radou v trialogu zvrátil. No, možná to tak mohlo být poprvé, ale mně nepřipadá politicky v pořádku, že se politická rozhodnutí tohoto parlamentu zpětně mají opět měnit návrhy komise. Máme přeshraniční partnerství, kolegyně Sender na tom také pracuje. A my jsme tehdy tento programy chtěli posílit, protože neměli žádnou perspektivu. A i ty ostatní části programy. Chtěla bych poprosit kolegy a kolegyně, aby se podívali do minulosti, jak jsme se my jako parlament postavili jednotně u programu EASY za to, že jsme ten návrh komise, který je v podstatě takový, jako je přesně to, co nám komise předkládá teď, že jsme ho tehdy pozměnili. A že najednou komise vlastně chce naše politické rozhodnutí zvrátit, protože tyto programové body se vůbec netýkají integrace lidí z třetích zemí na trh práce a nebo těch problémů, o kterých se teď hovoří, tedy kde máme být flexibilnější, jsou to úplně jiné programy. A proto prosím i kolegy a kolegyně, aby se ještě jednou důkladně podívali na to, čeho tím komise chce dosáhnout. Jinými slovy, chce pře eh, chce zvrátit politickou většinu z tohoto parlamentu, aby se vrátila k původním návrhům komise a tím pádem chce zničit existující důležitá přeshraniční partnerství. Děkuji vám. Thank you. Uh... Děkuji vám. Pan uh, Ravlier, chcete to komentovat? No, je pense Myslím, že se spíše sejdeme a pokusíme se najít eh, rovnováhu a najít nějakou schodu mezi jednotlivými stanovisky a názory. Děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy je 28. března v pravé poledne. Eh, hlasování ve výboru EMPL bude 2. až 3. května, hlasování v příslušném výboru bude 11. května a přijetí na plénu se předpokládá v říjnu 2017. A teď Teď tedy budeme pokračovat schůzí s výborem Jury v místnosti PHS 4B001. Je to společné slyšení v zasedacím sále výboru Jury. Budeme tam my a výbor Jury. A půjde o zaměstnanost, sociální věci, a půjde také o to, co bude diskutovat výbor Jury, tedy statut pro sociální a solidární podniky. A to prosím pěkně začne v 17 hodin. Proto vám doporučuji, abyste se tam odebrali, eh, přičemž tam budou vystupovat i europoslanci z našeho výboru. Zítra dopoledne eh, začneme také Eh, společným zasedáním v jiné místnosti. A to konkrétně společným zasedáním o dovednostech s výborem pro kulturu. Takže tímto vám děkuji, přičemž eh, se pak ještě vrátíme k tomu, Eh, jak se tady jeden k druhému budeme chovat. Eh, zejména co se týká osob, které do, toho parlamentu, do tohoto parlamentu přišly čerstvě. Děkuji za pozornost.